Riny eh, a eh, na programu máme vaše prohlášení k situaci v Sýrii. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod řekla, že jsme diskutovali eh, tuto otázku situaci v Sýrii. Devatenáctého ledna, čili vlastně měsíca, před měsícem a půl. Od té doby proběhlo mnoho věcí a já bych chtěla poděkovat za tuto rozpravu a za příležitost, kterou máme eh, my všichni, abychom si znovu prověřili ty kroky, které byly přijaty, obtíže, které ještě před námi jsou. Především dovolte, abych všem připomněla, co se stalo za ten měsíc a půl. Za prvé, Eh, tady byla konference na toto téma. Já tím začínám, protože to nebyla pouze konference závazků, kde EU a členské státy eh, představovaly dvě třetiny všech příspěvků na podporu Syřanů uvnitř i v sousedních zemích. Ale byla to také možnost, jak prokázat jednotu mezinárodního společenství, jak prokázat solidaritu a také určitou naději pro Syřany v jejich vlastní zemi. My jsme se zavázali ke třem miliardám eur na podporu eh, uprchlíků a také na všechny eh, vysídlené uvnitř Sýrie i na další humanitární formy pomoci, humanitární pomoc nás eh, bude zvláštním tématem po probrání politické a vojenské situace. A také jsme se věnovali dvěma eh, balíčkům. Jeden se týkal Jordánska a jeden Libanonu. A eh, to obsahuje nejenom finanční podporu, ale také určitá opatření, která mohou podpořit tuto zemi v snaze o integraci Eh, syrských uprchlíků do hostitelských společenství, poskytnutí jim eh, vzdělání a také pracovní příležitosti a také eh, v Libanonu i v Jordánsku vytvořit trvale udržitelnou situaci. Druhá věc, která proběhla od 19. ledna, je také další kolo um, Eh, jednání, které proběhlo v Ženevě. Prakticky okamžitě bylo toto jednání přerušeno, protože eh, se objevily problémy během těch jednání a Eh, následně setkání mezinárodní eh, podpůrné skupiny v Mnichově. Eh, toto jednání trvalo celou řadu hodin. Pán Lavrov a další ministři, včetně mě, bylo tam zastoupeno 20, zhruba 20 zemí a EU kolem jednacího stolu. A tam jsme se snažili ověřit, zda Přerušení jednání v Ženevě bylo způsobeno problémy, které nebylo možné překonat národně, lokálně, ale i v tom širším regionálním kontextu. Nebo naopak zdá by bylo prostřednictvím podpory mezinárodní podpůrné skupiny možné pokračovat v jednání. A e, my všichni jsme do toho za poslední měsíce investovali velmi mnoho energie. Eh, po této zkusce v Mnichově jsme vytvořili dvě task forces. Eh, jedna se týká eh, podmínek zastavení nepřátelských akcí za spolupředsednictví USA a Ruska, aby se koordinovaly zejména vojenské aspekty a aby se konkrétně stanovily různá uskupení v daném regionu a Eh, aby bylo možné, aby příměří vstoupilo v platnost, aby pozastavení nepřátelských akcí zkoušel platnost. A dále druhá task force se týkala humanitární pomoci, protože my jsme zcela jasně stanovili potřebu, aby proběhlo druhé kolo jednání eh, v Ženevě, tak jak je to oznámeno také na nejbližší dny, zítra a další dny. Tato jednání budou probíhat ve zcela Eh, zásadně odlišné atmosféře na místě, než v té atmosféře, která se týkala minulého kola eh, ta snaha překonat rozkol mezi Syřani, kteří jednají v Ženevě eh, o různých aspektech a dále to, že Syřané stále ještě umírají přímo v Sýrii bez efektní, efektivní Eh, humanitární pomoci, poskytování léků, potravin a tak dále. To všecko zajistit Syrii, to by vytvořilo kredibilitu eh, a to by také vytvořilo lepší podmínky pro jednání v Ženevě. Také by to otevřelo určité cesty pro politická jednání mezi jednotlivými stranami. A eh, Task Force o zastavení nepřátelství Eh, vytvořila nebo odvedla velký kus práce, stejně tak jako Task Force o humanitární eh, podpoře. Eh, a to podle usnesení, podle rezoluce OSN, které vstoupilo v platnost 27. února a o zastavení nepřátelských akcí. A to já mohu říci také jménem, nejen jménem svých, ale dalších, včetně Eh, spolupředsednických zemí eh, Task Force eh, USA a Russia, Ruska, že tedy příměří je relativně dobře dodržováno, i když došlo k několika, několika v porušení tohoto příměří v několika různých částech Sýrie ale podle hodnocení se dá říci, že toto příměří celkem odpovídá situaci v terénu a že trvá již eh, přes týden a že vlastně je to velký, velký krok vpřed to můžeme říci, a to je pravděpodobně poprvé po pěti letech celého konfliktu, kdy vidíme, že v mnoha částech Sýrie nedochází k žádným velkým ozbrojeným zásahům. I když, jak jsem řekla, došlo k několika porušením, vlastně kontinuálně dochází k určitým porušením, ale to v takovém rozměru, které evidentně je mnohem, mnohem limitovanější než kdykoliv předtím. Pracovní skupina pro humanitární otázky, Humanitarian Task Force, v minulých dnech eh, poskytla 150 eh, tisícům Syřanů uvnitř Sýrie podporu, eh, která byla přivezena na 200, před více než 250 nákladních vozech. A tady já se k tomu ještě vrátím později, že tady vlastně eh, se nám podařilo dosáhnout k mnohem dále na tom území, než tomu bylo předtím. A také bylo ohlášeno, že opět začnou od zítřka jednání a budou pokračovat v dalších dnech. Nečekáme, že to bude jednoduchý proces, má přímo naopak. A rozhodně je velice dobré, že můžeme konstatovat, že se do jisté míry podařilo vytvořit podmínky pro eh, tato jednání. Já jsem se sama setkala v Paříži před pár dny, eh, na jednání, které diskutovalo ne podmínky, které si někdo stanovuje eh, pro to, aby se vrátil do Ženevy, ale spíše o tom, jak mezinárodní eh, společenství i další účastníci jednání eh, přispívají k tomu, aby se vytvořily podmínky pro úspěch takovýchto jednání. A řek, dovolte mi ještě říci jednu, jednu velmi silnou věc, silné sdělení, které předáváme EU a celému mezinárodnímu e, společenství, že je tady snaha podpořit všechny strany, e, aby e, nejenom jeli do Ženevy a účastnili se jednání, ale aby tato jednání byla opravdu v duchu maximální snahy dosáhnout dohody. A my samozřejmě podporujeme odpozici v této věci po pěti letech války. Je to poprvé, co máme tuto kombinaci těchto eh, eh, pozastavení nepřátelských akcí a současně také dodání eh, humanitární pomoci přímo do terénu. To je situace, která vzniká z týdne na týden nebo dokonce ze dne na den. Jsou to prostě kroky, které vedou správným směrem. A Jedním z nich je také koordinace, eh, o které jsem předtím hovořila, která vznikla mezi eh, Ruskem a USA, zejména na vojenské úrovni. Je tady také koordinace s vytvořením a pak monitorováním eh, příměří a také zabránění napětí, které by mohlo ohrozit toto velice křehké příměří. Ti, kteří, jedná, eh, ti, kteří hovoří o nové studené válce, by si právě měli toto připomenout, že tady existuje tato úroveň koordinace. A teď otázka Evropské unie a její úlohy. Eh, Evropská unie je v obou těchto task forces. Evropská unie se také velice podílela na eh, vytvoření tohoto příměří je součástí mezinárodní podpůrné skupiny a také pracujeme na tom, jak přispět k monitorování příměří spolu s dalšími, pokud je o humanitární podporu. Tady je naše úloha jednoznačně mnohem větší, mnohem relevantnější, ne protože my jsme ti hodní, ale prostě proto, že v Sýrii úloha Evropské unie z politického rozhodnutí eh, je úlohou humanitární a nikoli vojenskou. Tak to bylo rozhodnuto a myslím, že je to správné. Tak to také Eh, vlastně odpovídá úloze Evropské unie, zatímco tady jsou jiné dvě země, které mají spíše tu úlohu v kontrolování vojenských aktivit, sledování, dodržování příměří. A tak to také eh, bylo umožněno při dosažení dohody o příměří. To je opravdu velice klíčová věc z hlediska aktivní přítomnosti. A jak jsem řekla, v budoucích dnech by se to mohlo ještě dále posílit, pokud je o humanitární podporu. Tady je velice silná vazba mezi humanitární podporou a politickým procesem, který by měl znovu začít. Naposled, když jsme se sešli, tak si mnoho z vás volalo po jakémsi Marshallově plánu. Uh, pokud se podíváme na ta čísla, to znamená finanční objemy, které e, investujeme do Syrie a do sousedních zemí, mohu říci, že vlastně ten Marshallův plán již existuje, byl zahájen a to význačným způsobem. Humanitární pracovní skupina, ve které máme vůdčí úlohu, se již sešla čtyřikrát a podařilo se této skupině eh, do sedmi zabraných území eh, se dostat ze 183 Eh, eh, s nákladními, autobusy, eh, nákladními auty a 150 tisíc osob bylo tímto zachráněno. Právě jsem uvedla i jednotlivá regiony či města a tento výčet nebyl úplný a jsou tam další města, která by mohla být takto také jim bylo pomoci s cílem nabídnout pomoc nebo zajistit pomoc pro bylo eh, 1,7 milionů Syřanů a to během prvního eh, čtvrtletí tohoto eh, roku. Pracujeme s agenturami OSN a my jsme též za tímto účelem otevřeli nebo znovu otevřeli náš úřad v Damašku. Evropská unie je pravděpodobně jediným aktérem, který je považován za důvěryhodného na obě strany, jak v Syrii, tak i v celém regionu a máme určitý privilegovaný přístup k některým um, význačným uh, hráčům, kteří potom umožní, aby se ta humanitární pomoc dostala do těch problémových oblastí. A tu, tato úloha v oblasti humanitární nám pomáhá i e, mít politický vliv a daří se nám budovat taková okénka důvěry. Naší úlohou je e, otvírat tato okénka důvěry důvěry, aby se dále jednalo a aby docházelo k politickým změnám. Je třeba mít však na paměti i přes ty pozitivní eh, události z posledních týdnů, že by se znovu a kdykoliv mohla objevit eskalace konfliktu, že regionální situace je velmi napjatá. Každý den eh, vidíme zprávy eh, z regionu a války zástupné mezi regionálními a nadnárodními silami by se mohly znovu rozhořet. Takže to je třeba mít na paměti, mít tu naději, která nás posouvá v diplomatických a humanitárních jednáních a pracovat eh, zároveň na příměří a přitom nezapomínat na rizika, která by mohla znamenat krok zpátky, pokud nebudeme konzistentní a pokud pokud nebudeme dostatečně eh, podporovat eh, eh, všechny aktéry v tom, aby se zapojili do smysluplného procesu. Já jsem se zúčastnila jednání, sama přímo jsem byla účastnicí a vedla jsem jednání se všemi partnery, se všemi partnery uvnitř v Syrii a také v regionu, abych toto hlavní sdělení předala, to znamená, že je nutné zapojit se do politického eh, procesu, zlepšit přístup humanitární pomoci a eh, dohlížet na to, aby se zlepšovalo a trvalo příměří. Včera jsem toto projednávala s tureckými partnery a když se podíváte na Eh, komuniké, které eh, včera večer vydala, eh, vydala rada, je tam také odkaz na spolupráci mezi Tureckem a Evropskou unii s cílem zlepšit humanitární podmínky v eh, místech v Syrii, což je společné závazek, který jsme s tureckými partnery eh, včera si potvrdili. Všichni musíme činit, co je potřeba a je to jenom malé okénko příležitosti, které se nesmí zavřít. A jsou to tři úrovně, jednak humanitní, jednak vojenská a jednak eh, politická. Ráda bych využila příležitosti, abych e, poděkovala kolegovi panu Mistrovi, na, e, pokud jde o koordinaci a spolupráci v rámci každodenních činností spolupráci s OSN ve všech těchto třech aspektech e, vývoje v Syrii a myslím si, že to je dobrý příklad spolupráce, která by mohla fungovat i v jiných oblastech. Vidíme, že diplomacie je funguje. Poslední rok nám e, ukázal, že by se podařilo porazit ISIS, porazit Daesh a to je jenom postupním procesem, který bude znamenat e, transformaci v Damašku. E, víme, že je možné dosáhnout konce války a je možné nalézt schodu na boji proti terorismu. Udělali jsme tedy kroky tímto směrem. Uh, a výsledkem je velmi tyto úspěchy jsou výsledkem velmi houževnaté práce, kterou jsme odvedli nejenom my, ale také všichni ostatní eh, v čele z USA. A diplomacie, evropská diplomacie přináší, začíná přinášet první ovoce, ale může se to kdykoliv, jaký, v kterémkoliv okamžiku zvrátit, pokud nebudou všichni aktéři stejně houževnatě postupovat ke stejnému cíli. Musíme tedy na tom budovat budovat a budovat a postupovat směrem k vytvoření nové Syrie e, protože ta stará Syrie, která byla pěti lety války zničena, se nevrátí, ale musíme umožnit Syřanům vybudovat e, novou Syrii a to bez ohledu na národnost náboženské vyznání, aby byla demokratickou, nesektářskou e, zemí aby nebyla poznamenána tolika lety občanské války, ale aby nabídla inkluzivní zprávu, aby se, zprávu země, aby se všichni mohli uh, zapojit a aby se všichni zapojili v boji proti ISISu Daeši, což nemá co společného ani se současností, ani s minulostí Syrie. Děkuji. Eh, děkuji paní místo předsedkyně za vaše dnešní vyjádření a nyní dávám slovo panu Predovi za EPP. Jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Já jsem velmi rád, že slyším, že zdůrazňujete eh, právě to, že ten konflikt trval již pět let, protože to skutečně je dlouhá doba, během které Syřané neměli opravdu příliš důvodu k nějakým nadějím když před pěti lety vyšli do ulic, tak rozhodně si nedovedli představit, že to bude takto vypadat po celou dobu pěti let. Právě proto já chci říci, že příměří, které začalo 27. února, je velice, důležitý, velice důležitou událostí. A opět souhlasím s vámi, když říkáte, že umožňuje, usnadňuje přístup k humanitární pomoci, kterou obyvatelstvo zoufale potřebuje. Já si pamatuji, že jsme nedávno, když jste přišla do našeho výboru, eh, že jsme právě o tomto hovořili. Příměří je také důležité proto, že nám dává závlesk naděje na kterém musíme opravdu velmi trvat v této politické perspektivě. Jistě to příměří není dokonalé, stále ještě existují oběti, zaznamenáváme další oběti, ale obecně za to je relativně dodržováno a my musíme využít této příležitosti, abychom dosáhli důvěryhodného politického přechodu. A to Eh, není tak, jak to navrhuje Putin. To samozřejmě není vůbec eh, přijatelné. My se musíme soustředit na proces míru a to je eh, právě velice důležité a to nás pak může vést dalšímu zlepšení situace. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Bostináru za SAD. Na dvě minuty, prosím. Prezidente. Děkuji, eh, pane předsedající, paní vysoká představitelko, vážení kolegové. Nejdříve dovolte, abych poblahopřál eh, paní vysoké představitelce pro, eh, ke spuštění této velice důležité iniciativy a k tomu, že nás jako Evropu a koordinuje s dalšími regionálními a nadnárodními aktéry při hledání řešení tohoto trvalého konfliktu. Tento eh, poslední týden, eh, nebo poslední týdny byly nejobtížnější pro seřany za posledních pět let, ale eh, mohlo mm, by dojít k rozjetí mírových rozhovorů tak, aby už začaly poměrně brzy. Neexistuje eh, žádné jiné řešení než politické a potřebujeme silnou politickou vůli a odhodlání k jeho naplnění. Politické řešení v Sýrii umožní mezinárodnímu společenství zaměřit se na to nejdůležitější, a sice na boj s Daeshem a všemi dalšími teroristickými skupinami a zabránit jim eh, v šíření války a bídy v celém regionu. Eh, Syrané tak budou moci zůstat doma a nebudou muset riskovat své životy na cestě do Evropy nebo jinam. Účast umírněné sírské opozice na mezinárodních vyjednáváních je eh, nezbytná a měla by být zaručena. Proto odsuzujeme jakékoliv eh, aktivity proti umírněné sírské opozici a eh, útoky na město Alepo, které by mohly podkopat příměření a mezinárodní rozhovory. Omezení násilí také umožnilo vypravení humanitární pomoci konvojů s humanitární pomocí eh, obyvatelům, kteří ji potřebují. Nicméně to musí eh, pokračovat a syrská vláda musí spolupracovat a dále usnadňovat tuto pomoc. Pokud eh, rozhovory nepřinesou výsledky humanitární krize, bude pokračovat. Hranice mezi těmi jednotlivými konfliktními skupinami v Syrii jsou často poměrně vágní a ovlivňují je různí aktéři. To je velice důležité eh, i pro různé aktéry, jako je Turecko a eh, v Syrie, eh, pardon, a Rusko, tak, aby se drželi v příslušného usnesení USN. Děkuji, pan poslanec Tanok, za e KR minutu. Pane předsedo, ehm, křehké eh, příměří dohodnuté v Mnichově, které teď je v, eh, no, panuje v Syrii, dává možnost eh, silně zatlačit na implementaci původních mírových dohod s OSN z Ženevy. Je to důležitý předpoklad pro dosažení trvalého uspořádání a vlády, která bude zastupovat všechny Syřany. Ovšem v ukončení brutální náhradní v občanské války eh, je dáno eh, ruskou aktivitou. My sdílíme eh, s Ruskem názor, že je třeba odstranit eh, islamistické síly, ale Rusko také musí eh, dodržovat eh, své závazky a musí přestat s útoky proti veškerým opozičním skupinám proti Asadovi, které jsou uměněné, protože toto dále vytváří exodus a, vytváří tlak na Evropu a kancléřku Merkelovou. Moskva si musí uvědomovat, že její chování bude eh, bedlivě přeskoumáváno a pouze pokud se eh, Rusko bude eh, chovat jako odpovědný mezinárodní aktér, tak bude možné v této nebohé zemi dosáhnout míru. Děkuji, ani paní Scháke. Děkuji, vážená paní představitelko, kolegové. Každý pokus eh, odstranit válku v Syrii vyjednáváním eh, je třeba přivítat, ale ne každý eh, výsledek. Ukončení palby musí být krokem k příměřím. Děsivé násilí, smrt a hladovění a nesmírné lidské utrpení už trvají příliš dlouho. Lidský národ si, syrský národ si zasluhuje naši větší podporu a musíme posílit naši vyjednávací pozici. Kdybychom vytvořili společnou silnou evropskou strategii vůči Syrii. Už bychom byli eh, vůdci a akorát eh, bychom nebyli prvními, kdo čelí důsledkům syrské krize. Evropa je nejviditelnější ve svém eh, rozdělení a ve své snaze nabídnout uprchlíkům z války přístřeší a útočiště. Ano, jsme klíčem, ale musíme toho dělat více, abychom zastavili zdroj utrpení. Rusko vytváří novou realitu v terénu a potom eh, vyjednává o humanitární pomoci. Eh, eh, Putin vstoupil za pomoci nejcennějšího silí v podobě bombardování nemocnic a civilistů a údajně bojuje při takzvaném proti takzvanému islamskému státu. Toto chování musí mít svou cenu. Já si myslím, že potřebujeme evropské sankce za to násilí použité v Syrii. Mám několik uh, slušných otázek. Po té, co jsme vyslechli, eh, že uh, vyjednávání začnou zítra, ale až v pondělí, sledování uh, dohody o, o zastavení palby nezávislé je uh, stále důležitější. Tedy uh, stejně jako monitorování do uh, dávek pomoci a uvažujete o schazování pomoci z letadel pro ty, které to potřebují nejvíc. Potom jste hovořil o Jordánsku. Já se obávám o situaci v Libanonu a Jordánsku, protože eh, věnujeme takovému, eh, takovou pozornost Turecku, ale nemůžeme připustit zhroucení eh, Libanonu. A potom jak se na tom s kontakty s iránskými vůdci, tak aby nebyli tak, nepodporovali ten brutální Asadův režim. Děkuji, pan Matej Zague. Děkuji paní Mogherini za mm, vysvětlení situace. Jsme eh, eh, v, ve velmi dobré situaci, zajímavé situaci, ale to nebezpečí ehm, znovu obnovení eh, nepřátelských aktů se může objevit. Nechceme, aby tady vstupovali další, jako Saudská Arábie se svými podmínkami. To je jeden z důvodů, proč máme určité, um, určité nedůvěru k těm vyjednáváním, například eh, opoziční skupiny jako syrští kurdové Eh, vlastně zneznačují pozici pana Dimestury a každé řešení eh, závisí velmi eh, úzce na Syřenech samotných. Chtěla bych se zeptat paní Mogariny, kdy bude mít Evropská unie své uh, vlastní stanovisko, které nebude závislé na Spojených státech či Saudské Arábii či e, dalších aktérech, e, které se bude skutečně odvíjet od názoru lidí. Děkuji e, ještě za zelené. Děkuji. Eh, příměří v Syrii je křehké a doufejme, že ty předpokládané mírové rozhovory v Ženevě nakonec eh, začnou. Bude to velmi důležité pro mírová vyjednávání. Musí být eh, inkluzivní, musí být pro všechny skupiny obyvatelstva, včetně Kurdů. Když se podíváme na Eh, dosavadní eh, přípravu, tak tam ženy byly eh, zatím jenom statistikami. Já dnes a Mezinárodní den žen chci upozornit na úlohu žen, které se postavily jak Asadovo režimu, tak mm, v, a v džihádu novinářka z Alepa Sajna Erheim natočila film a ukazuje, jak Ehm, ženy bojovnice pracují i jako sanitářky v ehm, bojových oblastech. A já chci připomenout všechny eh, ženy, které ehm, zaplatily za svou odvahu eh, životem, například Lukia Hasan, kurdská blogerka, eh, která psala o životě za vlády islámského státu v Hradce a byla zavražděna. Ženy Eh, jsou podporovány v Evropské unii a je třeba, aby i v mírovém procesu měli eh, slovo. A vzhledem k eh, zločinům, které byly spáchány na ženách, dětech i mužích v Sýrii je třeba zaujmout v rozhodnou pozici. Trvalý mír v Sýrii bude jenom, když budou příslušné odpovědné strany povolovány k odpovědnosti. Děkuji pan Castaldo za FDD, minuta a půl. Děkuji, pane předsedající paní vysoká představitelko. Jsou tady některé nesmělé signály, které se objevují, ovšem eh, to eh, příměří je do jisté míry porušováno, i když se zdá, že stále ještě drží. Je tady nová atmosféra spolupráce mm, mezi Ruskem a USA, což je dobrou věcí. Máme pocit, že eh, se vše eh, vyvíjí pozitivně pro jednání. Ovšem někteří aktéři eh, se pouštějí do té spolupráce trošku méně nadšeně a mám na mysli Turecko nebo Saudskou Arábii. Tyto dvě země zřejmě nejsou zcela v souhlasu s naší zahraniční politikou, protože je tady snaha kontrolovat syrský Kurdistán a e, vlastně bombardují právě ty e, síly, které bojují proti Daeši. E, musíme usilovat o zastavení toho pašování ropy, které je vlastně zdrojem zisků pro Daesh. Mohu konstatovat, že tady máme žádost Turecka o dohodu ve věci uprchlíků. Turecko žádá mnohem více peněz, než se původně posčítalo a e, nemělo by to být chápáno jako e, otázka slabosti ze strany Evropské unie. Eh, že Evropa nemůže přece přivídat oči před tím, co se odehrává na hranici mezi Sýrií a Tureckem. To jsou otázky, které je třeba vidět eh, i z hlediska působení na další, jako je Libanon či Jordánsko, eh, kterým také musíme pomoci pro uprchlíky, kteří jsou na jejich území, aby tedy vznikl skutečně politický proces. Naši spojenci jsou součástí řešení, nikoli součástí problému. Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Schaffhauser na jednu minutu za ENF. Já mám dvě poznámky, paní eh, komisařko. První poznámka se týká Turecka. To je země, které je proti demokracii. Viděli jsme to nedávno v těch událostech. Země, která podporuje islamismus, to teď všichni uznávají. Je to země, která je proti mezinárodnímu právu v Iráku, v Sýrii. A také podporuje organizovaný zločin. A vy chcete Evropu Eh, podrobit, možná protože je to v zájmu Německa, v zájmu kancléřky, která zradila svůj lid i eh, celou Evropu. Chcete podrobit eh, Evropu tedy takové dohodě, která rozhodně neodpovídá zájmům Evropy. Je to v zájmu země, která neodpovídá evropským principům. Eh, druhá poznámka se týká našeho moralizování. Neuspělo to, eh, neodpovídá to realitě. Naše moralizování je eh, no, moralizování, které vlastně vede k podrobení se jiným vládcům, Spojeným státům, ale také Saudské Arábii, Kataru. Je zajímavé, že my jsme v této situaci, kdy vlastně sehráváme takovou úlohu. Tak to obvykle bývá, když se člověk takové si propůjčí. Děkuji. A nyní má slovo pan Korvin Mike za nezařazené. Eh, paní Mogherini. Paní Mogherini, několik eh, slov pravdy eh, po chlapsku. Rusko eh, vstoupilo do Sýrie a díky tomu máme teď eh, eh, zastavení palby. Doufejme, že se Rusko nestáhne. Doufejme taky, že američané se poučili, co stojí obrana a diktátorů v Syrii mm, a dalších. Jenom diktátor může e, udržet e, zemi, kde jsou, e, kde jsou v Alavite a další dohromady. A představovat si, že eh, zavádět demokracii eh, je, eh, to je absurdní v tuto chvíli. Když je válka, musí být diktátor. Já jsem jednal s Kurdy, kteří tady byl a říkal jsem jim, musíte dodržovat určité zásady. Když jsem byl v Damašku, říkal jsem to s asadovým lidem, tak říkali, že ne. A teď se tady, no, my tady o tom dohodujeme. Problémy jsou s Tureckem. Jediné, co můžeme v Evropské unii udělat, je přesvědčit eh, eh, Turecko, aby nenarušilo eh, tu, to křehké příměří. Děkuji panu Korvinu Mikelmu teď eh, minutu na paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsou tady eh, velké problémy v Sýrii, kde je třeba rozhodně zasáhnout, poskytovat humanitární eh, pomoc, přispět k udržování příměří. To je velice pozitivní. Já tady mám poznámku a také otázku. První poznámka je to 8. Mm, března, eh, je to den Mezinárodní den žen a tady to připomněl také pan Dimus, že potřebují také ženy v Sýrii, eh, potřebují mít eh, zajištěnou svou úlohu v celém tom procesu míru. Vy víme, jak je velice důležité, aby to bylo inkluzivní v Sýrii, všechny ty procesy, které se tam probíhají. Dále otázka Eh, z jednání o přerušení eh, nepřátelských aktů je také jasně řečeno, jaká je úloha eh, Evropy a e, v Sýrii a šířeji ve středním východě by Evropa měla usilovat o úlohu vyváženosti. Děkujeme, paní vysoká představitelko, za veškeré úsilí, které tady vyvíjíte. E, má otázka e, zní takto. My musíme také trošku předvídat do budoucna. Jak předvídat problémy, které tady se mohou objevit, když je tady více než 11 milionů vysídlených lidí v Sýrii i mimo Sýrii? Jak podpořit všechny, všechny tyto cíle? Paní gabrielová je na vás zde jedna otázka od pana kolegy Sanyho. Přijímáte, prosím? Děkuji, paní Kolegyně, vážená paní poslankyně, já myslím, že jste dobře nastínila tu situaci, ale otázkou bych se chtěl posunout ještě dál. Myslíte si, že strany v Syrii a EU a je, členské státy EU že nesou eh, odpovědnost, odpovědnost nenesou odpovědnost také rusové. Eh, eh, bombardování Ruska vedlo k dalekému většímu počtu vysídlených osob. Jak si myslíte, že, Ruso, že by rusové měli přispět k tomuto procesu? Děkuji. Tybore, paní Gabriel, prosím. Moi, je pense que dans cette situation, a myslím, že v této situaci musíme připomenout sdělení, které tady přinesla právě vysoká představitelka. Pozor, situace se může velice rychle zhoršit a právě proto buďme obezřetní eh, tváří v tvář eh, určitým soudům či určitým obviněním. To, co probíhá v Sýrii, je velmi závažné a pouze všichni společně, celá mezinárodní společenství eh, všech odpovědných subjektů může přispět k tomu, aby se tady objevil trvalý mír a stabilita. Jen tak se nám to může podařit. To je odpověď na tuto otázku. Z mé strany děkuji. Děkuji, pan Howitt, dvě minuty za SAD. Již velmi dlouho, když hovoříme o Syrii, tak vždy je zde určité zoufalství. I minulý týden říkali skeptici, že příměří nebude trvat a že humanitární pomoc nebude doru, doručena. I když byly určité uh, uh, případy porušení, skeptici neměli pravdu a skutečně se podařilo do velké míry doručit uh, humanitární humanitární pomoc. Naším úkolem tento týden politicky a v příštích týdnech je eh, pokoušet se přeměnit zoufalství v naději a vysoká představitelka by měla mít za sebou celý Evropský parlament, aby využila eh, mezinárodní spolupráce která by vedla k trvalému příměří a následně eh, míru. Já se omlouvám kolegům a také se omlouvám těm, kteří eh, trpí v Syrii, ale musím zde vy, vy vyjádřit něco skeptického, eh, tedy situaci, kdy se zneužívá eh, příliv eh, uprchlíků do mé země, že se snaží využít tohoto pro vystoupení z EU jako Boris Johnson, který nevyjádřil žádnou podporu uprchlíkem a opakuje ty mýty, že jsou to ekonomičtí migranti. Také představitel ředitel UKIPu, který říká, že se tak džihadisté dostávají do Evropy a tím vlastně, eh, mm, vlastně zveřejňuje věci, které sám chce potírat. To jsou lidé, kteří nesou odpovědnost a skeptici musí jednou eh, jaksi selhat v tomto eh, a je potřeba krizi uprchlíků vyřešit a skeptici nevyhrají a e, moje země zůstane e, členskou zemí EU. Žádná země nesmí reagovat na humanitární e, krizi, jako je taková v Syrii, takovýmto způsobem a zneužívat to ve prospěch svých vlastních cílů. Děkuji. Je tady otázka na vás, pane Hovite. Přijmete otázku? Eh, otázka od pana Natala. Možná pan Howitt ví něco, co my nevíme ale vy nesouhlasíte s eh, místo, eh, místo předsedou Evropské komise panem Timmermansem, který říká, že většina uprchlíků nejsou ze Syrie a nesouhlasíte také s oficiálními asilovými čísly, které říkají, že většina lidí, kteří přecházejí z Loňska, jsou z Eritreji a nejsou ze Sýrie. Takže možná, eh, pane ty tady hrajete nějaké politické hry. Vy tedy nesouhlasíte s těmi úředními čísly a s panem Timmermancem? Pane Hovite, můžete reagovat. Eh, vysoký, eh, vysoký představitel OSN pro eh, uprchlíky říká, že většina jsou skutečně uprchlíci ze Sýrie, kteří prchají před válkou, jsou oběťmi šestileté krvavé války a Evropská unie musí přispívat k Evrop- mezinárodní diplomacii k směrem k míru. Odmítáme jakákoliv tvrzení, která jdou jiným směrem. Děkuji. Paní Fortiga, prosím. Děkuji. Částečné eh, příměří eh, to je to nejlepší, eh, to je ten nejlepší popis stávající situace, částečně pokud jde o územní rozsah i zapojené strany. Já bych ráda zmínila zvýšení role Al-Asada a a zvýšení e, prestiže Ruska v mezinárodních e, salonech a také zapojení Iránu do e, regionu. Jiné efekty nejsou příliš jasné. Bohužel, Daesh stále eh, bude eh, fungovat eh, i za úrovní státních hranic. A my jsme nebyli informováni o tom, že by ta organizace chtěla přestat s ohavnostmi. Děkuji. Děkuji. Máme tady modrou kartu od pana Frunzulici. Na paní Futiku přijímáte? Ano. Eh, kolegyně, hovoříte o hovnostech, nemyslíte, eh, samozřejmě k tomu dochává v Syrii i v Iráku, nemyslíte, že Evropská unie díky eh, eh, tomu, že má eh, dva členy v Radě bezpečnosti OSN, mm, Británie a Francie by měla prosazovat Mezinárodní trestní tribunál pro Sýrii a Irák, tak aby lídři Daeše věděli, že budou odpovídat za své ohavnosti a za genocidu, zejména za to, co dělali vůči měnčinám, jako jsou jezidy, jezídové a křesťané. Děkuji, pane kolego. Ano, sdílím váš názor. Dobrá. A teď má slovo pan Austrevičius. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, vážení kolegové, pět let zmatení a nečinnosti nás dovedlo do stávající situace, do situace, kdy jakékoliv příměří za jakýchkoliv podmínek eh, eh, teď eh, došlo. Zdá se mi, že je to taková zirka skládanka, která je v Putinových rukách člověka, kteří eh, nebrání ruským občanům, aby eh, nastupovali do ISISu, eh, bombarduje civilisty, nemocnice, který vytlačuje uprchlíky, který přispívá k radikálním stranám v Evropě, vytváří v, tedy Eh, propagandistické příběhy. Moskva a eh, mohla dostat pěknou eh, lekci. My jsme říkali, že není vojenské řešení, ale ukázalo se úplný, úplný opak zatím. Jasné je, že jakékoliv příměří je lepší než válka. Ovšem zůstává otázka, za jakou cenu a, a, a na čí úkor. Děkuji. Děkuji, pan eh, Kouza Můj na minutu, prosím, A Vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, přímě říct, je velice dobrá zpráva, eh, protože eh, by to mělo vést k tomu, co si přejeme, to je politické, politické řešení celé této situace v Sýrii, aby to neskroskotalo tak jako předchozí pokusy. Přejeme hodně štěstí panu Demisturovi a také můžeme říci, že Tady byli eh, i mm, někteří eh, různí představitelé, kteří se vyjadřovali eh, k tomu či onomu, co tady probíhalo v posledních letech. Teď se věci možná trochu mění. Asi tady se dostatečně neprojevoval samostatný hlas Evropské unie Eh, a možná také je tady působení eh, saudsko-arabské a turecké vlády, které tady vlastně eh, vede i k porušování příměří, jak oni sami říkají. Řešení, které by vycházelo z jednání v Ženevě, tak jsme to vždycky říkali a tak to musíme i nadále prohlašovat. Pan Smith. Uh, uh, eh, děkuji, pane předsedo. Paní mogheriniová děkujeme za velmi aktuální informaci o celé situaci eh, v Sýrii i za to, co říkáte. Já myslím, že jste dobře chválila pana Demisturu, ale možná jste byla eh, docela skromná při mm, popisování vlastní úlohy, vlastního úsilí a také to, co přináší Evropská unie, která může aktivním způsobem také usnadňovat dialog a mm, tlačit ho určitým způsobem způsobem. Děkuji panu eh, Hauvitovi, který se k tomuto vyjadřoval a já také se připojím k jeho slovům a řeknu, že i já doufám, že Spojené království tady zůstane eh, v Evropské unii a bude se dále zasazovat o řešení takovýchto eh, situací. A rozhodně se chci také zdůraznit, že je důležitá podpora pro Sýrii, pro Libanon a Jordánsko. A já se ptám teď na skládání účtů, protože nemůže být mír, když tady nebude skládání skládání účtů ze všech stran, které se zúčastnili v tomto konfliktu, eh, abychom eh, tady vlastně řekli, do jaké míry eh, vaše složky, vaše útvary podporují různé nevládní organizace a další, kteří tam působí proto, aby tady vlastně bylo také skládání účtů. Děkuji a pan Natal, jednu minutu. Děkuji. Paní komisařko, jak víme, Syrie je dnes momentálně nejpalčivějším tématem. Viděli jsme hrůzy a zlo islámského státu. Viděli jsme popravy, zapalování, zabíjení lidí jenom za jejich sexuální orientaci Eh, tyto extrémisté chtějí získat kontrolu nejednom, nejenom nad Syrií, ale nad celým regionem. Nezapomínejme, že v roce 2013 všichni západní politici John McCain a také eh, pan Frhofstadt eh, říkali, že musíme tyto rebely vyzbrojit, protože kam patřili syrští mu hadžedíni. Já bych chtěl vědět, paní Mogherini, následující. Proč proč pod nadále neděláme nic se Saudskou, uh, Saudskou Arábií a proč nadále dáváme peníze Turecku a zveme ho ke členství do Evropské e, unie, když jsou to vlastně hnízda terorismu. Uh, pan, pan... Děkuji, pane předsedo. Evropská unie eh, teď miliardovými platbami eh, se snaží si koupit eh, přízeň Turecka a dělá přitom obrovské omily polit politicko eh, není politicky eh, ani vojensky, ani eh, v hodnotově vhodným partnerem v syrském procesu. Podívejte se, co se měsíce ušíří po tureckém, na tureckém území. Máme tam turecké milice, které se volně pohybují v obrančních oblastech a ostřelují syrské teritorium je eh, třeba, my jsme žádali eh, o eh, zastavení útoků a kde je reakce v Unie, utlačování menšin tady probíhá, je třeba přestat takto cynicky přehlížet to, že Turecko nejedná a je to falešná cesta k míru v Sýrii. Děkuji, teď pan Milian Mon minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že tady je opravdu eh, dobrý krok správným směrem a to je otázka příměří. Doufám, že se dále posílí a upevní. Ano, hodně se snížilo násilí, to jsou velmi dobré zprávy. Je ovšem jisté, že toto ještě stále není řešení celého konfliktu. Potřebujeme, aby mm, jednání v nejbližších dnech, která proběhnou, opravdu eh, znamenala velký obrat, aby tady se respektovala také příslušná rezoluce OSN eh, aby se eh, zabránilo tomu, že by se zde konsolidovaly své pozice skupiny, jako je Daesh. Teď jsme ve velice klíčovém okamžiku. A paní Mogherini, já vítám váš závazek, abyste podporovala jednání eh, v Ženevě a přispívala také eh, k humanitární pomoci v Sýrii. Víme, že je zapotřebí, aby jednotlivé subjekty v Sýrii, které stojí proti sobě, aby byly na výši těchto událostí, aby konflikt v Sýrii konečně dospěl k trvalému řešení po těch dlouhých pěti letech velkých bojů. Děkuji. A nyní prosím Ana Gomez na dvě minuty. E Assad se Viděli jsme, jak tady vede syrský eh, lid boj proti proti Asadovi, jak se to přeměnilo postupně eh, v občanskou válku, jak do toho zatahují další eh, s aktéři v regionu a jak také tady působí skupina Daesh, která vlastně v této zemi vytváří eh, katastrofickou situaci, snad největší od druhé světové války. Je to přímo u bran Evropy a Evropa nic nedělá a vlastně tady jiní využívají to prázdné místo. Je třeba koordinovaně postupovat, aby společná evropská politika přispěla k tomu, že se vyřeší konflikt a aby eh, Sýrie a mm, i Irák mohli bojovat proti teroristům Tady je třeba vést také humanitární politiku, která umožní vést důstojný život i v uprchlických táborech eh, všem lidem, včetně žen a dětí. Tisíce uprchlíků denně se snaží dostat do Evropy a my vlastně vytváříme ztracené generace, eh, které pak přímo padnou do náruče teroristů. Eh, tím se terorismus dostává i dál eh, ze Sýrie, z Iráku, dostává se do Líbie, která je tak blízko našich hranic a do dalších oblastí. Eh, jak vyřešit konflikt, situaci, kdy je tady tolik uprchlíků? Já děkuji paní Mogheriniové která eh, konečně eh, dosáhla toho, že eh, je tady také za příspění Evropské unie konečně přízemí, ale potřebujeme ještě více než takové příjemněří. Potřebujeme úspěch v jednání, potřebujeme solidární Evropu, která přispěje k takovýmto jednáním. Evropská eh, rada eh, tady eh, uzavírá dohodu s Erdoganovým Tureckem a já nevím, jestli to je ten směr, kterým potřebujeme postupovat. Děkuji, prosím, pan Belder na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. To, o čem tady hovoříte z hlediska tureckého partnera, tak eh, tady můžeme říci, že došlo k některým eh, vývojům, které mně připadají velice znepokojivé. Já se ptám, jak vy vidíte tureckou úlohu eh, v celém tomto regionu a zejména vůči Sýrii. Když se podíváme na tu situaci. Z tureckého území se rozmysťují zbraně a docházelo také k, úroku, k útokům na kurdské Eh, jednotky a to v, ve dvou různých lokalitách. To je eh, vlastně jakýsi turecký džihad, který tady vlastně probíhá. A Eh, také řecké orgány řekly, že tady byla turecká loď, která se zbraněmi plula směrem k Libanonu. Eh, paní Mogherini, mně připadá, že Turecko je více součástí problému, než součástí řešení celé situace. Děkuji. Nyní má slovo pan Weigl na minutu, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Morgariniová. Po mnoha letech jsme najednou v situaci, kdy humanitární katastrofa eh, má být vyřešena částečně politickým procesem a to by mělo vést eh, k míru v Sýrii. Ovšem tato katastrofa je důsledkem nesprávné politiky, naší nesprávné politiky. Sýrie je tak komplexní a my jsme nepochopili, eh, Eh, k čemu povede eskalace v Sýrii. Máme alespoň tři pozitivní věci, jak jste řekla. Za prvé příměří, potom koordinace mezi USA a Ruskem a za třetí začlenění do vyjednávání, kde jak Rusko, tak Assad se účastní. Řekla jste, že nejsme svědkové nové studené války, ale podle toho, co jsem slyšel od jiných kolegů, eh, kteří se snaží používat argumenty Putinovo, toto je kompletně zbytečné v tento okamžik. Jsme svědky studené války. Možná, že by bylo pro nás dobré v Evropě, kdybychom začali uvažovat o tom, co se stane po válce v Sýrii. Sýrie bude potřebovat eh, proces směřování. Antonio? Děkuji, pane předsedo. E, jsem přesvědčen o tom, že e, v Sýrii díky příměří skutečně došlo k šanci pro Evropu po obtížných letech konfliktu a humanitární katastrofy Eh, došlo alespoň na chvíli k zastavení násilnosti a to je velkou příležitostí. Může být zahájen opět politický proces, eh, který umožní Syřanům prostě vizi budoucnosti. Domnívám se, že eh, v OSN se bude hrát důležitá role. A teď my musíme převzít také roli průkopníka a měli bychom také přizpůsobovat reakci humanitární pomoci příležitostem, které se teď skýtají. Pět miliard jsme vydali již na humanitární pomoc. My jsme největším eh, donátorem peněz, ale zároveň je třeba pokračovat v diplomatickém úsilí, abychom smířili různé regionální a lokální faktory. Již tady zaznělo, že v Sýrii Mm, ze Syrie vychází také prozba o politickou prezenci Evropské unie. Naše přítomnost má totiž specifickou váhu. A Tady by národní znovuvybudování mohlo být založeno na regionálních aspektech a Evropská unie v tomto regionu už hraje důležitou roli, což se prokázalo také ve vyjednávání atomové doho- to- dohody o atomové energie s Irákem, ale zdá se, že se k tomu neblížíme. Pořád se jenom eh, díváme na vlastní pupík eh, v uprchlické krizi, ale musíme znovu oživit zahraničního politiku evropské úrovně a zaujímat koho koherentní stanoviska. Máli Evropská unie hrát eh, rozhodující roli v Syrii, musí se zříci národních egoismů a rozvinout společnou vizi. Děkuji mnohokrát. Máte modrou kartu od pana Bonana. Akceptujete ji, ne? Dobře, tak se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Pan Piotrovský, prosím na minutu. Děkuji. Válka v, Syr- v Syrii trvá už pět let a zahynulo více než čtvrt milionu osob. Proto jsme velice rádi eh, uslyšeli o tom, že na základě podmínek dohodnutých mezi Ruskem a USA bylo eh, uzavřeno přízemí. Eh, samozřejmě, že to všechno jde pod dohledem OSN. Velice nás zajímá stabilizace v tomto regionu, protože mimo jiné je to klíč k řešení nejdůležitější migrační krize, před jakým se ocitla Evropská unie. Trvalý mír v Sivili především Sýry především znamená, aby se přestalo s vraždami civilního obyvatelstva, včetně křesťanů, a aby se také reálně zbrzdil proud migrantů a aby vznikla reálná možnost, aby se mohli vrátit. Proto jsme velice zneklidněni informacemi, že kromě toho, že mimo to, že je tam příměří, 135 osob zemřelo a nad území, které kontrolují teroristé, více než 550. Proto Evropská unie musí i nadále podporovat OSN a poskytovat humanitární pomoc, o které dnes hovořila paní Mugarini. Děkuji. Děkuji, pan Lenarto, minuta. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo v tomto případě tady došlo k provokaci situaci, k, provokování, k provokování situaci v Syrii, My jsme vlastně se zasloužili o prodloužení války a nedodali jsme řešení existujícím problémům. A teď jsme konfrontováni s něčím, co se nám vůbec nelíbí, ale je to realita. Jedním eh, z velkých protagonistů jsme my. Eh, kdo je protagonistou? Eh, režim Asadův, který ničí sunity. A také dochází k vyhánění křesťanů, zatímco vahabité mm, e, získávají moci. A podíváme se také na Tahara a to jsou, to jsou všichni stejní, Eh, islamisté máme tady nezbytnost eh, zahájit proces míru, ale také uznat že, to, uznat, že to byla ruská intervence, která vyprovokovala tuto situaci. Je třeba, abychom zaujali antiruský postoj, aby se skoncovalo s pěti letou válkou, protože v několika měsících ruské akci došlo k další podpoře kriminálního režimu Asata pojďme podporovat iniciativy mírové, ale Evropa musí účinně bojovat proti terorismu, což zatím strategicky nečiníme. Děkuji pan Khan na dvě minuty. Prosím, zapněte si mikrofon. Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, stovky Syřanů využívají ukončení nepřátelských akcí k protivládním protestům a volají po svržení Asada a jeho nahrazení demokratickou a jednotnou Syrií. Připomíná to, jak tento konflikt vznikl na jaře roku 2011. Nicméně realita je taková, že nejde o ukončení nepřátelských akcí, ale pouze o jejich omezení. Během prvního týdne jedné dohody bylo zabito 135 lidí v oblastech, které tato dohoda pokrývá a 32 z nich byli civilisté. Toto porušování musí přestat, aby vzniklo příznivé prostředí pro zahájení vyjednávání. Vnitrosyrské vyjednávání musí pokračovat směrem k všeobecnému příměří a k, už, e, k politickému přechodu, který měl už dávno nastat podle Vídeňské dohody. Musí to být řešení vedené Syřany. E, mezinárodní komunita musí pracovat v dobré víře na implementaci dohody společně s dohodou z Mnichova. Rusko a Irán musí využívat svým, svůj vliv na Sýrii, aby bylo příměří respektováno. Je zapotřebí chopit se této příležitosti vojenské, diplomatické i humanitární a poskytnout pomoc Syřanům, kteří ji potřebují. Nesmí docházet k obstrukcím humanitární pomoci a humanitární pracovníci musí mít přístup na celé území Sýrie. Mezinárodní komunita musí být mnohem odvážnější ve svém přístupu. Nesmíme si nechat uniknout tuto šanci. Letošní rok by mělo krve prolití v Sýrii skončit. Je naším společným cílem porazit Daesh a vyřešit uprchlickou krizi. Proto je v našem zájmu podporovat mírový proces v Sýrii, který může vést ke stabilní inkluzivní vládě, která by měla podporu všech Syřanů. Děkuji. Děkuji. Máte dotaz eh, modré karty od pana Buonana. Přijmete ho? Přijmete, přijmete modrou kartu, pane Cháne? Ne, děkuji. Takže jdeme dál a slovo má pan Škripek na jednu minutu, prosím. Eh, pane předsedo, paní vysoká komisařko, vážení kolegové, velice vám děkuji, paní, za vaše prohlášení. Všichni souhlasíme s tím, že je čas na mír v Syrii pro všechny a proto je důležité, aby opravdová delegace syrských, syrských křesťanů eh, byla také připojena k delegaci eh, Syřanů. Já jsem velice často žádal také o demokratickou samozprávu v Rodževa kantonu na severu Sýrie, protože že tam lidé vedou míru milovný život. Ale tento mír je nyní ohrožen nejenom ze strany Daesh, ale i jiných. Turecko musí přestat ostřelovat toto území, jinak uvidíme další masivní vlnu uprchlíků, kteří budou proutit do sousedních zemí a do Evropy. Také je třeba, aby irácká vláda otevřela příslušné pohraniční přechody a proto také chci na vás apeloval, abyste laskavě využila veškerého diplomatického styku vlivu ve sty, při stycích s našimi um, partnery na středním výboru. A musíme také samozřejmě pomáhat interně um, vy, vyhoštěným lidem, protože na nich záleží mír. A nyní máte tady také, pane Skřipku, žádost na modrou eh, kartu, pokud ji přijmete. Prosím. Prosím, Pan Štětina, prosím, dotaz. Já jsem, pane předsedající, já jsem se hlásil, když bylo ukázáno, že bude catch the eye o slovo. Catch the eye. Děkuji. Onorevole Pascu, prego, Johan, un minuto. Zkoumá minuto. Eh, pane předsedo, paní vysoká zástupně. Civil, občanská válka v Sibiři má samozřejmě mnohé dopady na eh, Evropskou unii. Je to terorismus, regionální situace, komplikované situace, vztahy s Ruskou. Teď je nedávná dvě příměří, zatím nebyla úplně schopna zastavit boj mezi režimem a mezi opozicí a také mezi různými seskupeními této opozice. Je tomu hlavně proto, že neexistuje dohoda mezi zasahujícími velmocemi, jak eh, regionálními, tak i mimo, ohledně osudu Asádova eh, režimu a ohledně vztahu k eh, rivalským skupinám. Proto je třeba dosáhnout skutečného příměří, které by vycházelo z humanitárního zásahu na pomoc obyvatelstvu výzvu eh, je třeba přejít eh, k humanitární, k vojenské a nakonec eh, úplné úrovni, která by zajistila komplexní řešení této tak závažné krize a války, kterou máme přímo na naš, u našich dveří. Teď pan Lec Mameno, to prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, paní vysoká představitelko, <coughs> já velice schvaluji příměří které zatím o těch největší, konfliktní největší strany dodržují. E, může být položen základní káver pro další proces, ovšem teď je třeba také aplikovat mezinárodní trestní právo pro odsuzování válečných zločinů. Já vítám e, aktivity komise. Německo, eh, USA a další země podporují tuto iniciativu, protože tady eh, je celá řada dokumentů o porušování lidských práv v Sýrii. Dochází a je třeba žalovat takovéto zločiny jako zločiny proti lidskosti. Eh, je třeba, aby byla vytvořena nová právní instance. Evropská unie by měla vyzvat všechny mocnosti, včetně USA a Německa, aby se při těch vyjednáváních zohledňoval také tento trestně právní aspekt. Diktato, diktátoři musí vědět, že zaplatí vysokou cenu, porušují-li lidská práva občanů ve své zemi je třeba vyzývat třetí země, aby přistoupili k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Děkuji. I pro vás, pane Lic, tady je Bondrá karta ze strany pana Buonana. Akceptujete ji? Děkuji. Takže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 je to země, která se dostala do situace, kdyby mohla být úplně zničena a stovky tisíc lidí opouštějí domov. Proto samozřejmě mír není blízko. Z hlediska vnějšího pozorovatele nejsme blíže k řešení, naopak se míru vzdalujeme. Pokud kterákoliv strana nakonec by dosáhla vojenské převahy, pokud tomu tak můžeme říci, pak eh, vnitř, externí hráči by zasáhli a znovu to vyrovnali. Nahlíženo z Evropy vidíme pouze, jak miliony lidí prchají ze Sýrie, přicházejí do Evropy a vzdávají se naděje, že se kdy budou moci vrátit domů. A když eh, minula tato naděje, pak už nezáleží na tom, kdo vyhraje. Tam nebudou lidé, nebude tam obyvatelstvo. Dnes je Mezinárodní den žen a já bych u této příležitosti rád vzdal čest všem ženám, které se snaží ochraňovat své rodiny v Sýrii. Děkuji, pan Marias, na minutu. Děkuji. No, s ohledem eh, na dnešní situaci bych rád upozornila to, že to byly právě západní mocnosti a Saudská Arábie, které podporovali Daesh, podporovali extremistické eh, islamisty proti Asadovi a protože mm, byli proti Asadovi. A teď samozřejmě je situace rozhodující. Daesh musí být poražen. Potřebujeme mír. Bez míru se nezastaví proudy uprchlíků. V současné době jich máme 40 tisíc v Řecku a koncem měsíce jich může být 150 tisíc. A proto mám otázku, jak to vypadá s Makedonií a s Albánií které zavírají hranici. Eh, porušuje se tím lidské právo. Jak na to nahlížíte vy jako vysoká představitelka? Co hodláte podniknout? Eh, zahájíte nějaké aktivity, aby se otevřely hranice? Vždy to je nelegální, co se tam děje. Tisíce migrantů nemůže být zavřeno v Řecko. My se nechceme stát eh, koncentračním táborem Dachau. Pan Jakovčič. Krhko primír je je, eh, pane předsedo, to křehké příměří eh, nedávné v Sýrii je určitě lepší než válka a musíme se všemožně snažit ho udržet. Proto je výborné, že vy, paní vysoká představitelko, jste rovněž součástí tohoto procesu. Je také dobré, že se podařilo najít řešení USA a Rusku, ovšem řešení nemůže být v jejich rukou. To musí mít v rukou Syřané. A musíme celé jasně prohlásit, že Syria náleží Syřanům a nikomu jinému. A musíme jasně říci, že našimi hlavními nepřáteli jsou Daesh a teroristické skupiny které ukázaly, jak eh, ochotné a schopné jsou páchat zvěrstva. Všechno ostatní už je na Syřanech, aby rozhodli. Pokud eh, chceme, ustavit Mezinárodní trestní soud, který by eh, soudil zločiny v Syrii, prosím, to je právní možnost, ale každopádně musíme Syrii ponechat jejím obyvatelům. Děkuji. Pan Pitideus na minutu, prosím. Grazie, signore Presidente. Η κατάβαση του πυρό στη Συρία είναι το πρώτο ενθαρρυντικό μήνυμα από την εποχή που άρχισε ο πόλεμος στη χώρα αυτή ότι Příměří v Syrii je nesmírně důležité. Teď máme naději na normalizaci situace v tomto regionu a po nejrůznějších informací teď 90 se snížil počet obětí na 90, o 90 A teď se naskytá otázka, jak to bude vypadat s mírovými jednáními v Ženevě. Evropská unie poskytuje humanitární pomoc a také spolu vyjednala příměří a teď máme důležitou příležitost hrát ještě důležitější roli na jevišti světa. Upřímně řečeno, kdyby bývalo nezasáhlo Rusko, to je třeba upřímně říci, pak bychom eh, měli daleko složitější situace a to by bylo přece nebezpečí další pro situaci na Blízkém východě. Eh, pane Bonamo, eh, v procesu Catch the Eye se nemohou pokládat modré karty. Prosím. Velice děkuji, pane předsedo předsedo. Pardon. Bylo by výborné, kdyby toto krátké příměří v Syrii mohlo skutečně představovat eh, trvalý konec eh, toho, této syrské války, která je velice křehká, pokud je o jeho základ. Slyšeli jsme už, eh, že někteří jestřáby se snaží eskalovat násilí a dostat tam více zbraní. Proto toto krátké příměří by mohlo vést k velice vyhrocené situaci a je možné, že dojde k vojenské spolupráci mezi Eh, Hezbola eh, iránskými a ruskými spojenci a syrskou vládou. A nesmíme zapomínat, že některé jiné skupiny eh, jsou zase placeny ze Spojených států, takže by to mohla být skutečně studená válka. A pokud zatím uprchlíci přicházejí do Evropy každý den, jsou jako kamení, které padá do obličeje Evropské unie. Proto nemůžeme destabilizovat situaci, jak to dělají jiní, protože včerejší summit byl byl ostuda. A dnes slyšíme, jak eh, se tady tvrdí, že pouze syřené mohou rozhodovat o svém osudu, ale zřejmě jsme se vůbec nepoučili. A teď pan Bukner jako poslední řečník. Děkuji vám, paní vysoká představitelko, za vaši důležitou zprávu. Děkuji vám také za vaše velké nasazení při mírových vyjednáváních a pro zlepšení humanitární pomoci ale právě tady je to, co dělá komise nedostačující. Eh, stále ještě existuje hlad v uprchlických táborech, lidé nejsou dostatečně chráněni před chladem. Proto musíme dávat víc peněz my jako EU a komise. Neměli bychom dávat peníze Turecku, aby stavělo zeď, aby se chránilo před uprchlíky. Nemělo by daleko větší smysl, aby se peníze dávaly do uprchlických táborů, aby lidé neměli vůbec žádný důvod utíkat, aby tam mohli žít. Tedy prosím vás velice naléhavě, abyste se o to zasadila, aby alespoň ty nejzákladnější potřeby lidí v uprchlických táborech byly eh, uspokojeny. Děkuji a teď pohovoří paní vysoká představitelka. Děkuji. Já bych chtěla na úvod říci velice upřímně, že někdy mám dojem, že je poměrně jednoduché tady sedět a upozorňovat na všechny nedostatky situace, které jsem já sama popsala, jakožto sankce daleko sahlé a které ani zdaleka nejsou dokonalé. To je, jako bychom si stěžovali, že tato sklenice není plná. Ona není ani zdaleka plná. Ale pointa je v tom, že před dvěma týdny byla prázdná. Naším úkolem tedy je kapku po kapce tu sklenici dolévat, dokud nebude plnější a plnější. Každá taková kapka je zachráněný život. A každý zachráněný život má hodnotu, ať už tady v Evropě, nebo v Syrii, nebo v Libanonu, nebo v Jordánsku. Mým, mým úkolem, já vím, že ne vaším, ale mým úkolem eh, není se hádat o to, zda je to dokonalé nebo o něco méně dokonalé. Mým úkolem je to neustále den co den zlepšovat s tím, co máme k dispozici v rámci mezinárodní komunity, která konečně se musí dohodnout, protože těch pět let války je mimo jiné také výsledkem pěti let mezinárodních rozporů a regionálních tlaků v Syrii a všude okolo Syrie. Já tedy doopravdy věřím, že role Evropská unie je právě v tomto. Snažit se jak mnozí z vás říkali, vytvářet most mezi různými skupinami aktérů s různými záměry v Sýrii i mimo Sýrii, které mají zcela jiné cíle. Skoro na ničem bychom se s nimi neschodli. Nicméně je naším životně důležitým zájmem, politickým a řekla bych i morálním, aby v tomto regionu panovala bezpečnost, protože čím více se bude šířit Daesh, tím více bude sílit uprchlická krize. Já vím, že po mně bude Franz Timmermans hovořit o migraci, takže já toto téma nechám na něm. Nicméně my máme zájem především humanitární a politický. Zájem identifikovat společné jmenovatele velice odlišných skupin, které zůstanou odlišné ale my bychom mohli krok za krokem rozšiřovat jaksi ten společný jmenovatel, který by umožnil mezinárodní komunitě i místním aktérům vytvářet v Sýrii mír místo abychom eh, to, jim tento úkol stěžovali a aby mohlo pokračovat těch pět let občanské války. Válka nekončí, samozřejmě. Ani tomu nemůžeme říkat příměří. Říkáme tomu eh, přerušení nepřátelských akcí. My tady několik hodin slovíčkaříme. Z toho je vidět, jak je toto téma citlivé. Takže ano, ta válka stále probíhá a nezmizí za týden. A jak jsem řekla velice jasně na začátku, ono se to kdykoliv může zase zhoršit. Kdykoliv. Pokud nebudeme pokračovat a pokud jaksi nesjednotíme všechny prvky, aby směřovali správným směrem. Je to nesmírně obtížný úkol na kterém je třeba pracovat den co den. Válka stále trvá, máme přerušení nepřátelských akcí a my potřebujeme e, otevírat tyto drobné trhliny tak, aby humanitární pracovníci měli přístup a mohli poskytovat pomoc, abychom tak dávali naději Syřanům. Někdo z vás řekl, že musíme dávat naději. To je přesně ono. Musíme stavět mosty mezi různými aktéry hledat společnou řeč, protože to je diplomacie a to je evropský duch. Někdy s tím máme problémy uvnitř. Navenek stále ještě máme trochu důvěryhodnosti v této oblasti. Uvnitř by to někdy také pomohlo. Jen tak na okraj. A musíme se snažit budovat cestu směrem k míru, k politickému přechodu uvnitř Sýrie, a k budoucnosti, která by patřila Syřanům a byla by vedená Syřany. A když říkám vedená Syřany, tím nemyslím pouze Syřany, kteří jsou stále ještě v Sýrii, ale i ty, kteří už ze Sýrie odešli, protože ti do toho také musí mít co mluvit. Do budoucnosti i do přítomnosti své země. Takže, jak říkal pan Preda, Musíme tlačit na všechny aktéry, aby se drželi eh, cestovní mapy, která byla schválena eh, Radou bezpečnosti OSN a poprvé jednomyslně přijata. Je to drahocený výsledek velice těžké práce, kterou se nám podařilo odvést. Pak se tu hovořilo o nejednotnosti Evropanů. Já vám řeknu zcela jasně. Já se účastním pěti různých formací rady. Každý týden zasedám na Evropské komisi. Velice často jsem tady. Tady v Evropském parlamentu samozřejmě máte různé vize a různé názory. Ale na toto Evropská unie není sjednocená pouze myšlenkami a slovy, ale také jednotně jedná každý týden, každé tři dny koordinujeme akce, koordinujeme komunikaci, koordinujeme naši práci. Takže ne, ne, neličte Evropu jako rozdělenou, když rozdělená není. Ano, je mnoho oblastí, kde rozdělení jsme, ale v těch oblastech, kde jednáme společně a kde jsme politicky všichni na stejné lodi, zdůrazňujme ta pozitiva, která máme. Alespoň my sami, protože když to neuděláme my, pak to těžko udělá někdo jiný. V této oblasti, v oblasti akcí v Sýrii, jsme dnes sjednocení. Jednáme jako Evropa. Tak bych chtěla zmínit ještě dva, e, tři konkrétní body. První je Libanon a Jordánsko. Já souhlasím na 100% a ještě více s tím, že musíme posilovat nejen finanční podporu, ale také práci, kterou můžeme odvést na zvýšení odolnosti systémů a společností těchto zemí a že se na to musíme podílet společně. Já pojedu do Libanonu a Jordánska za deset dní a toto bude jedno z témat naší návštěvy. Oni sedí s námi v Mezinárodní podpůrné skupině pro Syrii, protože si myslím, že sdílíme stejný cíl – a tím je najít řešení pro svět a pro Sýrii, aby se mohla posunout vpřed a nalézt mír. Potom tu byla zmíněna zodpovědnost. Na tom už začínáme pracovat, zejména s nevládními organizacemi, které denodenně pracují v terénu. Je to téma, ke kterému se možná vrátíme detailně později, ať už v plénu nebo v některém výboru. Já to udělám velice ráda. A na závěr bych chtěla uvést ještě jeden bod. Někteří z vás eh, poukázali na roli žen, zejména eh, u příležitosti dnešního dne. Ano, je pravda, že 8. březen eh, je určitým způsobem významný, i když je to pravda i každý jiný den. Když říkáme, že budoucnost Sýrie musí patřit všem občanům, všem Syřanům v této zemi i mimo ní, pak to platí samozřejmě vždy i pro ženy. A když říkáme, že budujeme nebo snažíme se budovat sekulární stát v Syrii, pak to vždy znamená také to, že tolik žen v Sýrii má určité očekávání ohledně toho, jakou roli budou v tomto státě sehrávat. A naše práce a naše podpora nevládních organizací v Sýrii i mimo Sýrii se částečně, ale značnou měrou týká také těch nevládních organizací, které pracují na posílení postavení žen. A nyní bych chtěla zmínit ještě něco smutného na závěr. Omlouvám se, že končím negativně. Nicméně u Mezinárodní podpůrné skupiny eh, pro Syrii eh, sedím jako žena pouze já. Možná má Evropská unie tím eh, speciální roli, nicméně to poměrně hodně vypovídá o roli žen v mezinárodní diplomacii ve velké části naší mezinárodní komunity. A nejen v některých částech světa, v mnoha částech světa, včetně Evropské unie. A teď ještě k něčemu pozitivnímu. když jsou ženy nejen u kulatého stolu, ale i u vyjednávacího stolu, jako v případě iránské dohody, máme občas větší šanci něčeho dosáhnout, něčeho možná pragmatického. Nicméně nakonec to tak vychází. Děkuji mnohokrát eh, paní místopředsedkyni komise Mogherini o, za její prohlášení.